Fotega, dávám vám slovo, vysvětlete nám to, prosím. Uh, it was... Pane předsedu, bylo to taková viditelná technická chyba, protože ten popis textu se hovoří, hovoří o jiné instituci, a sice o Evropské komisi. A proto navrhuji, abychom vypustili slova next and, a poté and her successor, protože nyní odkazujeme na radu nikoli komisi. Děkuji. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu, který byl takto odprezentován. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato pozměňovací návrh? Ne. Teď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 Doporučení jako celek jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď zpráva López Aguilar. Pozměňovací návrh 8 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tři Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď hlasujeme o doporučení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji za spolupráci a teď si uděláme na pár minut přestávku, aby kolegové, kteří chtějí odejít, mohli opustit sál a potom budeme pokračovat s vysvětlením hlasování.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 Nyní přistoupíme k vysvětlení hlasování. Dostal jsem spoustu žádostí o vysvětlení hlasování. Nemůžeme ovšem pokračovat eh, déle než do 14.45 abychom se mohli připravit na pokračování zasedání v 15 hodin. Všechna nevyslovená vysvětlení hlasování budou řešena zítra po hlasování. Další eventuální vysvětlení hlasování může být předloženo písemně. A nyní přistoupíme k doporučení Fotiga. Pan Pospíšil, prosím, jedna minuta pane předsedající já jsem podpořil tuto zprávu. Eh, tuto dohodu mezi evropskou unií a afghánistánem jsem přesvědčen že musíme podporovat eh, vládu afghánistánu která se snaží stabilizovat situaci v této zemi a uklidnit eh, občanskou válku. říkám to i jako čech který je hrdý na to že stovky českých vojáků přispívají a jsou součástí mírových misí které dnes v rámci nato působí v afghánistánu a za mír v této zemi nasazují i své životy. jsem tedy rád že evropská unie přijala dneska parlament přijal tuto dohodu a doufám že eh, přispěje k tomu aby se v této zemi konečně podařilo najít eh, klid a najít nějaký eh, kompromis s tálibánem byť jsem osobně skeptický a domnívám se že najít dohodu a kompromis s touto organizací bude velmi obtížné. děkuji. Děkuji, pan pane předsedající já jsem hlasoval pro mm, uzavření této dohody. chci říci že je skutečně důležité napomáhat rozvoji této země protože destrukce této země se nám vrátí a to hned v blízké budoucnosti a vrátí se nám u nás doma takže je pro mě velmi důležité podpořit eh, instituce v afghánistánu které tam dnes bojují s terorismem bojují s drogovým Eh, průmyslem bojují samozřejmě se zločineckými gangy podpořit nejen vojáky kteří tam dnes udržují alespoň jakýsi takový pořádek ale také samozřejmě napomáhat civilní správě eh, této země a bezpečnostním složkám. to považuji za zcela důležité a zároveň eh, jsem toho názoru že je třeba podporovat právě tyto řádné afghánské instituce aby Eh, modernizovali tu zemi přinášeli konkrétní reálné benefity pro občany protože toto jsou přesně ty hmatatelné výsledky činnosti kterou můžeme mm, těmto lidem v afghánistánu přinést. děkuji. pan hannan jedna minuta i pro vás. Děkuji. Ehm, eh, Afghánistán eh, je ehm, podle veškerých ehm, tabulek OSN jednou z nejchudších a nejskorpanějších míst na planetě. A proto bychom se měli zeptat, proč? Proč se to vyvinulo takovým způsobem? Nechci to příliš zjednodušovat, je tu více faktorů, ale jedna z možností je, že Afganistán nikdy nebyl národním státem. Žádné etnické skupiny nevytvářely e, e, tuto e, ústavní systémy a tak dále. Ehm, chcete-li, bylo to všechno vytvořeno uměle eh, a eh, proto, pokud eh, historie byla vlastně takovou, takovým sledem různých pučů a revolucí, a proto důležitý eh, vývoj posledního půlstoletí eh, znamenal vlastně eh, nové uspořádání ve světu. Měli jsme tady 80 svrchovaných zemí, dnes je to 200 v Evropě a dnes tady máme malé státy, které se snaží vytvořit moderní demokracii a docílit prosperitě. Ale je to smutné, že tento kontinent je osamocen a ubírá se v opačném směru. Děkuji. Toto byla vysvětlení k doporučení a nyní ke zprávě Fotiga. Co se děje? Prosím, nechápu. Pane předsedo, vysvětlení hlasování jste začal zprávou paní Fotiga, tím usnesením, ale dříve je zpráva pana Zdrojevského o programu Erasmus a tvrdém Brexitu. Znamená to, že toto téma nebudeme vysvětlovat? Já jsem se k tomuto tématu přihlásila a nechápu, proč to nemáme na pořadu jednání. Děkuji. Děkuji. E Pokud jde o zprávu Zdrojevský, paní poslankyně, nemůžeme mít rozpravu ani vysvětlení hlasování, protože nebyla rozprava, takže se s tím nepočítá. Děkuji. Pokud jde o zprávu Fotiga, má slovo pan Messerschmidt. No já távohl, uh... Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Když si zde beru slovo této zprávy, týkající se Afghánistánu, tak jde o to, že by EU se neměla angažovat ve světě, v zahraniční politice. Mnozí to chtějí, ale jde o jednu ústřední věc a sice přání Evropské komise nechat vzniknout Evropskou armádu a parlament a komise a některé členské státy jsou toho názoru, že EU by měla veškerou bezpečnostní zahraniční politiku zdržovat, ale v tomto usnesení paní Fotiga se realita odráží lépe. Zde se hovoří o svazku, o spojenectví, o NATO, což je spojenectví transatlantické, které propojuje USA a EU. A to je ta cesta ku předu. My nechceme budovat nějaké nové modely obrany, za Junkra, co by politického představitele. My se chceme držet na to, to je cesta do svobody já už to tak bylo dlouho. Děkuji. Zpráva Lokergaard, Lucy Anderson, jedna minuta. Honorevole Anderson. Paní poslankyně Anderson. Um, no Děkuji, pane předsedající Přestože nikdo um, um, neříká, že bychom neměli vytvořit lepší pravidla pro postižené lidi, tato legislativa je zklamáním. Britská vláda tvrdě pracovala v zákulisí, aby zvětila své ambice a je uh, její rola ostudná. Zvláštně tady je povinné požadavky přístupu k produktům a službám. Toto bylo vyloučeno, eh, včetně dopravy a eh, vozidel. Ta období jsou příliš dlouhá na druhé straně vítám pozitivní prvky, které mají zlepšit přístup k elektronickým službám, jako například online banking a e, terminály, stejně tak jako e, různé technické záležitosti. A pak jsou také požadavky e, velkých penále. Dále jde o zástupce Združení postižených lidí a proto jsem hlasovala pro zprávu. Děkuji, pan Pospíšil, jedna minuta pane předsedající já jsem podpořil tuto zprávu. samozřejmě mohla by být v některých aspektech ambicióznější ale pro mě je důležitý ten směr kterým jde to znamená to že evropská unie řeší postižené osoby postižené spoluobčany a chce aby výrobky a e, služby které se uvádějí na evropský trh byly byly i pro tyto osoby použitelné a užitelné to já si myslím že je mimořádně důležitá myšlenka důležitý signál. proto jsem tuto zprávu podpořil byť jak jsem řekl v některých aspektech bych si dovedl představit že bude ambicióznější a že bude vycházet postiženým lidem více vstříc. je to dobrý směr a třeba příští eh, komise příští parlament eh, tuto zprávu zpřesní a vytvoří ještě další podmínky pro to aby lidé kteří trpí určitým zdravotním postižením se k výrobkům které se uvádějí na evropský trh lépe mohli dostat a tyto výrobky mohli lépe užívat. děkuji. Děkuji, pane předsedající já jsem tuto zprávu rovněž eh, podpořil protože podle mého názoru evropa pokud je bez překážek eh, tak by neměla eh, trpět i překážky pro právě osoby se zdravotním postižením. Eh, musíme odstranit eh, právní překážky v těch právních předpisech které tato zpráva definuje je jich celá řada a také nevytvářet eh, překážky nové. jde samozřejmě o tu základní evropskou svobodu. na druhou stranu si myslím že musíme ctít i požadavek proporcionality a to zejména s ohledem na udržitelnost určitých pravidel pro malé a střední podniky což ta zpráva rovněž odráží. Eh, nejsem si zcela jist tím že právě například se uvádí o webových stránkách eh, malých a středních podnikatelů eh, stanovovat úplně plné povinnosti na všechny to může skutečně velmi zásadním způsobem ovlivnit podnikání takže musíme najít přiměřenou váhu a proporcionalitu těch opatření. jsem proto tedy tuto zprávu také podpořil. děkuji. Děkuji. Byl zapsán pan Hanan, ale teď ho tady nevidím, takže přistoupíme ke zprávě Coelho. Prosím, paní Makovej, jedna minuta. informací. Děkuji vám. Vízový informační systém, takzvaný systém VIS, podporuje možnost vystavování víz a pomáhá příslušným orgánům, které působí v oblasti ochrany hranic, migrace a vízové politiky. A dá se snadněji zkoumat tedy to, že situaci vstupu příslušníka třetí země do EU a nyní toto nařízení přizpůsobuje VIS požadavkům na interoperabilitu databází v EU, tak aby tato spolupráce v rámci EU byla účinnější a Eh, lépe fungovala. Bude tedy možné v eh, rychlosti sekund navzájem eh, komunikovat. Řízení migrace, zlepšování vnitřní bezpečnosti a řízení hranic je pro nás, pro všechny důležité a přínosné, aby to fungovalo dobře. A v tomto novém nařízení vzniká i povinnost, že u, od 6 let je třeba také předkládat Eh, kopie dokumentů, tak aby bylo možné eh, přeskoumat i identitu dětí při žádosti o výzum, tak aby se potíral, boj, eh, potíral únosy dětí. Děkuji vám. Migrace do Evropy, to je největší výzva naší generace. Už jsme byli svědky toho, jakou katastrofu to sebou přinášelo pro naše země. EU slíbila, že vyřeší tento problém, ale nebyla toho schopná. Vidíme, jak otevřené vnější hranice svá dějí k tomu, že válečníci a teroristé ze Sýrie přicházejí do našich zemí. Viděli jsme, jak otevřené vnitřní hranice vedou k tomu, že se tito lidé mohou pohybovat volně mezi jednotlivými státy a páchat své činy tam, kde je to pro ně nejsnažší. A to no jenom protože se v systému řeklo, sice chceme řešit nějaký úkol, ale nezvládli jsme to. No, nyní je pokus kontrolovat víza. Samozřejmě to krok správným směrem, ale přichází příliš pozdě. Kde by Evropa byla dnes, kdyby mě jako Dánsko a jiné neprovedli vnitrostátní opatření a nebývaly zavedly kontroly na hranicích, jenom by zde byl ještě větší chaos. Děkuji a nyní přistoupíme ke zprávě Dali. Slovo má pan Messerschmidt. Ještě jednou minutu. Ano. Tady většina Evropanů eh, eh, pochopila eh, to, že tento parlament, komise nebo i agentury Evropské unie rozhodují o tom, jak má být ehm, složeno obyvatelstvo. Zahraniční politika je vlastně nejdůležitější otázkou. Tady se rozhoduje o tom, jak budou naše země eh, za několik generací vypadat. Chceme eh, se držet ehm, eh, toho, co je naše kultura, naše tradice, to, co vytvořili dřívější generace, co nám dali sebou na cestu. Ehm, a bylo to něco jako vytváření eh, laboratoří tenkrát pro proudy eh, lidí. Ehm, já si myslím, že Evropané nechtějí toto a proto je to špatný návrh. Jediná pozitivní věc na tom je, je eh, způsob, jak přistoupit k těmto proudům. Členské státy by se měly sami rozhodnout, ehm, jak tomu přistoupí. Nějaký levicově orientovaný projekt, to by Evropanům nemělo být nuceno. Oni to nechtějí. Děkuji paní Silvia Kosta, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Nový fond pro azyl a migraci se svým rozpočtem 10,5 miliardy má také důležité novinky. Princip solidarity je promítnut do právního základu a věnuje se politikám integrace větší pozornost Propuje se to se solidaritou a také s rozvojem v třetích zemích a s dodržováním základních práv. Myslím, že komise musí zaručit, že různé vlády budou eh, tyto pokyny dodržovat. Především naše vláda italská, která teď zkracuje prostředky na integraci, na příjem a na integrování. Děkuji paní Kosta, pan Zambasky. Prosím, jedna minuta председателстващ уважаеми колеги гласувах против předloženého textu. Děkuji, pane předsedající, Kolegové, já jsem hlasoval proti tomuto textu, přestože migrace je jeden z nejzávadnějších problémů této doby, tak ten návrh není přijatelný. Místo, abychom dosáhli finálních výsledků, tak zase hovoříme o nějakém nástroji, který se bude e, zabývat integrací imigrantů, těch legálních i těch nelegálních migrantů. A to je pro mě naprosto nepřijatelné. Eh, příchod cizích eh, kultur a vlivů a obyčejů, to je nepřijatelné. Předpoklad, že se budou eh, vynakládat peníze na osoby, které nelegálně vstoupily na území EU, je něco, co je naprosto nepřijatelné pro mě. A v průběhu konzultací tohoto fondu klíčovými hráči byly neziskovky, které pašovaly lidi. Pane předsedo, není zde pochyby o tom, že EU musí reformovat svoji migrační politiku, aby zvládala migrační tlaky na hranici a státy musí sdílet odpovědnost a ukazovat politickou vůli. To je jediná možnost, jak můžeme zachránit tisíce lidských životů a zastavit eh, pašování osob, eh, únosy osob v EU. A toto je krok eh, k správným směrem tohoto řízení kroků. A jde o to, aby členské státy plnily své povinnosti při posilování všech aspektů společného asilového systému EU, vytvářely legální způsob, možnosti migrace pro příslušníky třetích zemí, zajistili bezpečné navracení osob a naplnili obsahem pojem solidarita a spravedlivé sdílení zodpovědnosti. Děkuji. Děkuji, pan Škripek, jedna minuta kriza způsobila na evropské půdě. Pane předsedo, migrační krize způsobila na politické scéně zemětřesení. Eh, chápání zahraničních a vnitřní bezpečnostních politik jednotlivých členských států a takto schválený azylový migrační fond dokazuje, že Evropská unie se vydala na cestu politického eh, protlačení agendy bez zohlednění eh, různých přístupů. Slovensko podobně jako ostatní členské státy deklarovali vůli řešit migrační krizi tam, kde vzniká. Finanční prostředky z tohoto fondu budou působit přesně opačně, tedy jako magnet pro další žadatele o azyl. Ehm, e, z mých pracovních cest, a byl jsem v několika takových utečeneckých e, táborech nebo přístavech, kam přicházejí migranti, mohu říct, že s výjimkou přímých vojenských konfliktů e, si lidé přejí zůstat ve svých zemích a budovat je, rozvíjet je. Ehm, prezident Macron ve svém dopise Evropanům eh, načrtává pakt s Afrikou, podpora investic, eh, univerzitní partnerství. Eh, podobně jako Evropské křesťanské hnutí, jehož jsem předsedou, navrhuje udržitelný ekonomický model, v kterém se nejvíce toho může udělat. Naše politické úsilí by mělo směřovat přesně sem. Zasahování Unie do národních kompetencí členských států je slepá ulička. Děkuji. Děkuji. A není zpráva. Fajon, pan Džambasky. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise. Pane předsedo. Vy jste žádali o slovo. Prosím. My jsme požádali ústní vysvětlení k tomuto tématu. Možná jsou zde nějaké chyby, tak eh, pokud je to možné, tak bych ráda přednesla ústní vysvětlení. Tedy je to jako kdybych se měla vyjadřovat něčemu dalšímu, ale já jsem chtěla k azylu a migraci. K tomu předcházejícímu bodu. Tak vystupte, prosím. Pane Džambasky, on je milý, takže on vám dá slovo. Já tedy podám to vysvětlení k Eh, azylovému a migračnímu fondu myslím že se stala nějaká chyba v tom systému děkuji za eh, vaši laskavost. Eh, z migrační krize plyne jednoznačné poučení že systémové řešení musíme hledat jak uvnitř evropské unie tak také mimo evropskou unii a je potřeba spolupracovat se třetími zeměmi abychom odbourávali příčiny nelegální migrace přímo ve zdrojových zemích. z tohoto důvodu je zastropování části rozpočtu který může být vynaložen ve třetích zemích na five naprosto nelogické. proto jsem hlasovala pro pozměňovací návrhy které bohužel nebyly přijaty a bylo odsouhlaseno zastropování five proto jsem nakonec v závěrečném hlasování nemohla podpořit pozici parlamentu k tomuto azylovému a migračnímu fondu. děkuji. E Děkuji a nyní tedy přistoupíme ke zprávě Fajon. Slovo má pan Džembasky. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti této zprávě, protože Evropská komise nahraz, navrhuje nový fond v rámci příštího víceletého rámce. No dobrá, ale moje země, Bulharsko, hraničí se zemí, kterou můžeme těžko označit za partnera. Touto zemí je Turecko a toto je další příklad eh, extrémně eh, rozšířené praxe, která se maskuje jako něco užitečného. Ale ty pojmy, které zpráva používá, jsou naprosto protichůdné někdo, kdo nelegálně vstoupí na území EU, nemůže zakládat svoje požadavky na předpokládaných nedostacích práce pohraničních orgánů a neměli bychom takto ohražovat práva lidí žijících na hranicích. Děkuji, pane předsedo. Jak všichni víme, tak hlavní cíl politiky EU, zpráva externích hranic, jde o to mít integrovanou zprávu hranic v EU, ale to musí být dané v limitech řádných pojistek a ruku v ruce s volným pohybem osob v rámci EU. Základní složkou eh, eh, prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Proto vítám tento návrh vzniku nás, tohoto nástroje a podporuje ten finanční rámec, který pomáhá řešit eh, nové vznikající výzvy efektivnějším způsobem. Je to správný eh, krok směrem ke skutečné zprávě evropských hranic. Děkuji. Pan Polčák, prosím já jsem tuto zprávu podpořil protože schengenský prostor a jeho existenci e, pokládám za jednoznačně jeden z největších úspěchů evropské unie a proto finanční podpora správy hranic je samozřejmě e, krok správným směrem. společné řízení hranic a dostatečné financování je strategické rovněž pro případy bezpečnostních rizik jakým byla například nebo stále je migrační krize dobrá správa hranic je také základním kamenem bezpečnosti schengenského prostoru a eu jako celku. proto poněkud musím litovat že nebyl schválen návrh podle kterého prostředky tohoto fondu mohou být použity i na migrační krizi samy o sobě. do budoucna bychom se měli zaměřit i na systém koordinovaného sdílení policejních a celních sil na území evropské unie. já tento návrh pokládám za krok velmi správným směrem a proto jsem jej podpořil. děkuji pane předsedající. Děkuji a nyní přistoupíme ke zprávě Holmajer. Paní Makovej, prosím, Moniko, máte slovo na jednu minutu. Mulțumesc. Fondul pentru securitate internă. Děkuji. Fond pro vnitřní bezpečnost v Evropské unii byl eh, zřízen v roce 2014 a to s cílem eh, posílit, ulehčit přeshraniční spolupráci, například ulehčit výměnu informací mezi členskými státy. Tento fond Evropské unie Ehm, bude i nadále existovat, ehm, je, bude podporován ehm, finančními prostředky EU v období 2021 až 2027, protože vnitřní bezpečnost a boj proti organizovanému zločinu jsou tak důležité pro všechny evropské občany. Ještě bych eh, ráda potrhla to, že v poslední době kriminalita přes hranice zemí nabrala na síle, proto musíme eh, ochránit eh, vnější hranice lépe tak abychom mohli nakoupit příslušná zařízení, přístroje, abychom eh, mohli být schopni správně číst cestovní dokumenty, ať už pocházejí z Evropské unie anebo z hm, regionu mimo Evropskou unii. Jde o skenování databank, hm, jde také o skenování hm, znaků pro rozpoznání obličejů. A eh, my potřebujeme tyto prostředky, členské státy musí mít možnost vydat tyto prostředky, ale bohužel ne všechny členské státy státy eh, mohou tyto výdaje mm, provozovat. Děkuji. Nyní vysvětlení hlasování o čistém ovzduší pro všechny. Pan Nekov, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem podpořil toto usnesení. Domnívám se, že životní prostředí spadá do sdílené zodpovědnosti nás všech a měli bychom jít příkladem. Bohužel, Vzhledem k posledním údajům ze statistik, tak Sofia, hlavní město mé země Bulharska, je na 15. místě v celosvětovém žebříčku nejvíce eh, znečištěného ovzduší ve městě. Je to hlavně dáno systémem vytápění a také tím, že je tam celá řada starých automobilů, drahá veřejná hromadná doprava a Znečištění je také dáno průmyslem. A to vše musíme potírat eh, ruku v ruce. S tím jde i eh, dostatečné pochopení problému a chudoba. Musíme investovat do lepší ochrany životního prostředí, abychom nemuseli investovat více do zdravotnictví. Paní Krupa, děkuji, já jsem se eh, zdržela. O u tohoto usnesení, i když jsou tam obsaženy důležité věci, ale pro nás není přijatelné to, že se rezignuje od roku 2030 z využívání uhlí při výrobě energie. Naše energetika je založena na uhlí. Současná Nízkonemistní energetika je určitě bezpečná pro Evropu v souvislosti s jadernou elektřinou nebo s energetikou a s rozvojem nestabilních eh, obnovitelných zdrojů energie. Potřebujeme také vědecké prostředky a vědecké výzkumy, abychom se podívali na to, jak to vypadá s inovacemi, u těch zařízení, které mají nad 200 MW, aby se tedy přizpůsobili novým podmínkám a aby se omezili znečištění s těmi substancemi. Děkuji, paní Spiraky, jedna minuta. Děkuji. Já jsem hlasoval proti a to ze dvou důvodů. Eh, to jsou totiž látky, které ničí naše zdraví, zdraví našich občanů a eh, Samozřejmě, eh, myslím si, že je důležité, abychom měli národní hodnoty, které budou lepší právě, když jde o přeshraniční zečišťování a myslím si, že určité územní celky tady musí ehm, se dát dohromady a s pomocí Evropské unie postupovat. Příklad je model eh, z eh, Tesaloniky. Eh, tady máme autobusy, které ale neslouží občanům. Děkuji. Pan Žambasky, jedna minuta. Zdržel se po този doklad, zaštotu? Děkuji. Já jsem se zdržel hlasování o této zprávě, proto že samozřejmě zlepšování kvality ovzduší by mělo být eh, prioritou pro všechny, ale jsou zde určité problémy s, tou, s těmi požadavky, protože čistota ovzduší se v době zlepšila, ale často nejsou normy respektovány a dodržovány. A EU se snaží zlepšovat eh, kvalitu ovzduší tím, že zde navrhuje nařízení, navrhuje jich vícero a zavádí nová omezení v oblasti znečišťování a podobně. EU e, vyhrazuje na tyto záležitosti prostředky, ale kvalita ovzduší se nezlepší, pokud zde nebude neutrální a koordinované úsilí a musíme si uvědomit, že jsou zde problémy v třetích zemích i v zemích EU s implementací těch opatření. Musíme zde najít vyváženost mezi kroky a těmi sociálními náklady. a je třeba také vyčistit ovzduší od nekvalitního vytápění. Pan Kapu, to jedna minuta. Děkuji. Každých pět vteřin na světě zemře člověk kvůli znečištění. Každou hodinu je to více než 700 lidí. Důsledky těchto klimatických podmínek jsou neodvolatelné. 90 procent obyvatelstva je vystaveno znečištění ovzduší. 7 milionů předčasných umrtí každý rok. 600 eh, tisíc dětí, které jsou mladší eh, sedmi eh, let. To znamená, je to horší než malárie a AIDS dohromady. Trump řekl, mně leží na srdci zájmy občanů Pittsburghu. To je opravdu absurdní. Mně leží na srdci zájmy všech těch miliard občanů, které neznečišťují, ale nesou následky. Bojím se, že jednoho dne mě děti řeknou, vaše generace je ještě hloupější než ta předcházející, která vynalezla atomovou bombu. Děkuji, pane Kaputo, paní Ruonen Lerner. Kýtos, puhemies. Hyvä ilmanlaatu on olennainen... Děkuji, pane předsedo. Kvalitní ovzduší je zásadní věc eh, pro nás, pro všechny a proto bylo velice snadné podpořit tuto významnou záležitost. A také mě velice těší to, že usnesení zohledňuje různé eh, polutanty i uvnitř budov, protože mnoho lidí tráví právě mnoho času uvnitř budov, kde ovzduší může být v mnohem horší kvalitě než ovzduší venku a potom ti lidé musí se potýkat s nemocemi po celý zbytek života, protože strávili čas v těchto uh, budovách, které byly svým způsobem zamořené. Uh, lidé tráví mnoho času doma a na pracovišti a mnoho lidí takto přišlo o možnost uh, řádně pracovat. Je zde například i otázka z vlhkosti vzduchu, například ve veřejných budovách, jako ve školách, uh, a jiných veřejných budovách i v nemocnicích a jinde, protože čistý vzduch je důležitý pro nás, pro všechny a proto podporuji každou aktivitu, která podpoří lepší ovzduší. Děkuji a nyní ke zprávě Fortiga. Pan Jiří Pajne, jedna minuta. I na evropském kontinentě se potýkáme s dezinformacemi, s propagandou, s falešnými informacemi i v evropské unii se pokoušíme s tím něco dělat ale otázkou je jak to máme vlastně dělat. evropská unie se už před časem rozhodla že bude řešit situaci regulacemi ukládáním dalších povinností těm kdo poskytují prostory na serverech těm kdo provozují eh, sociální sítě chtějí regulovat vlastně veřejnou diskusi na internetu. zásadní problém totiž je jak určit co to je vlastně propaganda. kdo to má určovat? a je odvěkým pokušením všech autoritativních a totalitních režimů určovat řeknu li to biblicky dobré a zlé. a dokonce se dá říci že zpravidla proti propagandě nějakou regulací bojují právě ty režimy které samy svou vlastní propagandu provozují. na řešení tohoto problému existuje jedna jediná možnost známe ji od dob antického řecka a je to svobodná a férová diskuse jedině tak se lze dobrat pravdy jedině tak se můžeme zbavit nějaké propagandy. a proto jsem nemohl souhlasit s regulací která jde proti férové diskusi která se snaží podporovat regulace. E Děkuji. A nyní dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a